program. Musíme se dohodnout na pořadu jednání z hlediska eh, dnešního průběhu a zítřka. Konference předsedů 10. března přijala návrh tohoto programu v souladu s příslušným článkem jednacího řádu. Po konzultaci s jednotlivými politickými skupinami bylo navrženo, že uděláme následující změny. Nyní vám je přečtu středa, dnes, 23. března. Takže zde bylo, byl připojen bod rozprava na téma Japanska a nukleární katastrofy. Spravě... Nahradí to prohlášení Rady a komise o přeskumu evropské sousedské politiky, což je eh, odloženo na duben, to znamená na dobu za dva týdny. Text byl eh, předložen a bude také o něm hlasováno ve čtvrtek. Druhá změna Zpráva Balzany o přípravách rozpočtu 2012 eh, bude probrána ve čtvrtek jako druhý bod po společné rozpravě o dohodách v letecké dopravě. Eh, třetí bod, který se týká změny ve středu. Ústní otázka výboru ENVY na Evropskou komisi o provádění směrnice o kvalitě pohoných hmot, včetně e, otázka je e, e, asfaltových písků. To vše bude přidáno na program jednání. A konečně čtvrtá změna, která se týká čtvrtka, promiňte středy, zpráva pana Čičestra o evropské síti a informační bezpečnostní e, agentuře bude schválen bez diskuse a bude rovnou zařazen na čtvrteční hlasování. A nyní dovolte, abych hovořil o změnách, které se týkají zítřka, čtvrtka 24. března. Za prvé, zpráva Simpson o evropských statistikách cestovního ruchu je odložena na dubnové plenární zasedání. Druhá změna, zpráva Moreira o dalších eh, pomoci, makrofinanční pomoci pro Gruzii, je eh, odložena na dubnové plenární zasedání. A konečně hlasování o návrzích usnesení o partnerské dohodě o rybolovu mezi EU a Mauretánií se e, odkládá na e, některé z našich dalších plenárních zasedání. To jsou změny, které byly prodiskutovány v politických skupinách a politické skupiny vyjádřily souhlas s těmito změnami. To znamená, že tímto je stanoven náš pořad jednání a my se teď dostáváme k velice důležitému bodu eh, pro nás, pro všechny, a to je zpráva pana Broka a pana Gualtieriho, která se týká změny článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie eh, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro.